zítra ve čtvrtek a nejdříve eh, od 9, eh, od 9, od 9 do 17. hodiny. Eh, program je zveřejněn a tímto končím zasedání. Přeji vám pěkný večer.